liebe Kollegin. Tak, milé kolegyně a kolegové, měli bychom začít, už máme 10 minut spoždění. Mysleli jsme si, že zastupující předseda, eh, předsedkyně výboru EMPL přijde, pravděpodobně přijde, ale měli bychom asi začít, protože už je na čase. Všude vás všechny vás zde srdečně vítám na našem dnešním slyšení, které zorganizujeme společně s Výborem pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Dnes máme velmi složité téma, které jsme si vybrali které ostatně už vedlo k určitým kontroverzím a ke kterému už náš výbor vedl několik diskusí dnes vás zde tedy všechny srdečně vítám. Dnes naše zpravodajka eh, v našem výboru Helga Triple nám představí svou zprávu. To uděláme poslyšení ještě. Ráda bych zde také chtěla srdečně přivítat pana komisaře Tibora Navračiče. Myslím si, že jeho přítomnost svědčí o velké důležitosti, kterou přikládá Komise Evropskému sboru Solidarity. Bude zde prezentována také studie našeho politického oddělení k tomuto tématu. Závěry tohoto slyšení budou pravděpodobně, a jsem si tím jistá, že to tak bude, zapracovány do eh, z obou výborů, to znamená našeho výboru i výboru pro zaměstnanost. Máme zde řadu skvělých expertů, kteří se zúčastní dnešního slyšení, kteří patří do různých oblastí civilní společnosti a, e, které mají co doči- a organizací, které mají co dočinění s dobrovolnictvím, s mládeží. Chtěla bych je srdečně přivítat a také krátce představit. Pan Simon Brex Institutu Ogham pro podporu politiky, který nám představí studii Policy Department. Potom bych chtěla srdečně přivítat pana Manfreda von Hebel z Německé národní agentury pro program Erasmus+, který pohovoří o perspektivě národních agentur. Potom Pavel, pan Pavel Trantina, předseda odborné skupiny pro zaměstnanost, sociální a eh, občan a občanství občanské společnosti EHSV, který nám představí své stanovisko k tomuto tématu. Potom bych srdečně přivítala paní Gabrielu Čiviko, ředitelku Evropského dobrovolnického centra, potom pana Piotra Sadovského, generálního tajemníka dobrovolnické Evropy, Volunteer Europe, který vlastně pohovoří o šancích a výzvách mobility mladých Erasmu Plus v souvislosti a ve spojení s Evropským eh, sborem Solidarity. Dále je zde pan Kostas a teď se musím podívat, abych to dobře vyslovila. Pan Kostas Mos, Mošochoritis Doufám, říká předsedkyně, že jsem vyslovila jeho jméno dobře, generální tajemník Inter SOS, který pohovoří o výzvách mezi dobrovolnou prací a profesionalitou. A v neposlední řadě paní Anna Videgren, generální tajemnice Evropského fóra mládeže, která se bude zabývat otázkami, jaké výhody má Evropský sbor Solidarity pro naší mládež. Takže vidíte, že nás čeká velmi bohatý program dnes odpoledne a ještě jednou vás zde všechny srdečně vítám. Co se týká času na debatu, tak bych poprosila řečníky, aby se omezili na řečnický čas, aby byli relativně struční, aby se soustředili na ta hlavní poselství. Máte každý pět minut na vaší prezentaci. Potom mám, poslali jsme také katalog otázek, které, který jste relativně obšírně zodpověděli. Odpověděli jste tedy také na ty otázky, které byly položeny, tak eh, se na ně můžeme také odvolat. Ale než tedy se skutečně začneme věnovat našemu obsáhlému programu, tak bych chtěla požádat paní Maritu Oskok, zastupující předsedkyni, eh, předsedu výboru pro zaměstnanost, pana Hendla, aby pohovořila. Potom dám slovo panu Hendlovi, paní, eh, panu komisaři Navračičovi a naší zpravodajce Helze, Helze Tribble, takže, Triple. Takže nejdříve Mari, to máš slovo. Eh, Děkuji. Já vítám všechny účastníky a všechny specialisty, kteří se podělí o určitě zajímavé příspěvky a vyjádří se k cílům a účinnosti Evropského sboru Solidarity. Cílem této iniciativy Evropského sboru Solidarity je poskytnout příležitosti mladým lidem zapojit se do činnosti Solidarity prostřednictvím prací a stáží, což bude mít zajisté pozitivní dopady, jelikož, jak se očekává, se tím zlepší jejich umístitelnost na trhu práce a zjednoduší přechod do běžné práce. Já jsem chtěla dnes zdůraznit, že 35 milionů euro z rozpočtu na financování Evropského sboru Solidarity pochází z Evropského sociálního fondu. Návrh Evropské komise také předpokládá, že 10 milionů euro bude převedeno z jiných fondů, které jsou potřebné k tomu, aby financovali jiné aktivity a proto by neměly být ochuzovány. Takže musíme co nejlépe prostředky využívat, co nejefektivněji prostředky využívat. A zároveň je potřeba zajistit bezpečnost mladým lidem, kteří, eh, budoucnost mladým lidem, pardon, kteří se snaží získat práci, tak aby si byli schopni vybudovat takový život, který pro ně bude uspokojivý a smysluplný. Takže ještě jednou děkuji vám za vaši přítomnost a budu se těšit na vystoupení všech specialistů a všech z vás, kteří jste se přišli tohoto slyšení zúčastnit. Dobrá, tak můžeme začít to tak to nechám na vás. Děkuji, Marito, za tato úvodní slova. A bez dalšího zdržování bych chtěla dát slovo panu komisaři Navračičovi. Eh, prosím, máte slovo na 10 minut, ne déle. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, v nedávném projevu o stavu Unie předseda Evropské komise Juncker zmínil, že byl zvláště pyšný na mladé Evropany, kteří slouží v novém Evropském sboru Solidarity. A tím oživují evropskou solidaritu. Od založení Evropského sboru Solidarity v loni 38 500 lidí se přihlásilo, mladých lidí. Jsou připraveni třeba pomáhat uprchlíkům, čistit špinavé pláže a jinak pomoci obcím. Je to první krok k naplnění ambice, abychom 100 tisíců mladých Evropanů do roku 2020 dali příležitost pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. V roce 2017 předpokládáme, že budeme mít 16 tisíc dobrovolnických příležitostí ještě více. 36 tisíc mladých lidí bude moci pracovat v této dobrovolnické funkci do konce roku. 1800 již začalo působit a ta čísla narůstají. Předseda Evropského parlamentu Tajany a já jsme navštívili dobrovolníky Evropského sboru Solidarity v Norči v Itálii, což je v regionu, který postihlo v loňském roce několik zemětřesení. Viděli jsme tam, jak odhodlaní jsou pomáhat místním občanům znovu postavit své město a své životy na nohy. Je to velmi nadějná známka. Proto prosím vyjednávejte o nařízení o Evropském sboru Solidarity ve stejném duchu a se stejnou angažovaností, jako prokázali mladí lidé vstupující do Evropského sboru Solidarity. Z diskusí s mladými lidmi a zainteresovanými stranami jsem si odnesl velkou podporu pro rychlý postup v této agendě. S vaším dovolením krátce zmíním, jak chceme naplnit cíle Evropského sboru Solidarity. V návrhu nařízení máme všechny činnosti, které jsou v tuto chvíli rozptýleny po osmi programech. Je to přístup, který má několik výhod. Za prvé, poskytne jasné, koherentní cíle, pravidla a podmínky a také portál, jakožto jedno místo, přes které se dá dostat k příležitostem pracovat, dobrovolničit či jít na stáž. Navíc to zajistí eh, více financí a více forem dobrovolnické práce. A za třetí, podaří se nám dosáhnout na ty, kteří se nevejdou do stávajících programů. Je tedy vidět, že náš přístup se soustředuje na potřeby mladých lidí. Asi se zeptáte, proč jsme v nařízení všechny prvky dostatečně jasně nedefinovali. Máme k tomu dobrý důvod. Chceme totiž, aby účastníci měli širokou škálu možností podporovat komunity a přispívat k soudržnosti v našem společenství. A proto solidární činnost je pojem, který definujeme otevřeně. Protože Evropský sbor Solidarity bude moci fungovat pouze tehdy, pokud se do něj zapojí široká škála mladých lidí a organizací. Od samého začátku by nikdo neměl být vyloučen jenom proto, že by nařízení některé pojmy definovalo příliš úzce. Organizace z místní úrovně by měly sami být schopny navrhnout, jak mají vyřešit své vlastní potřeby a jak se vejdou, kam se vejdou do eh, budoucí podoby Evropského sboru solidarity. Nicméně vězte, že máme nastavenou kontrolu kvality, která zajistí, že všechny činnosti, ať již je navrhnou sami organizaci či mladí lidé, Eh, budou naplňovat cíle Evropského sboru Solidarity. Především se postaráme o to, aby nevedli k nahrazování běžné práce. Dobrovolnická činnost v rámci Evropského sboru Solidarity bude vycházet ze širokých zkušeností, které jsme si již vytvořili s Evropskou dobrovolnickou službou. Co se týče stáží, tak ty se budou řídit rámcem kvality pro stáže. A za třetí, pracovní místa budou muset naplňovat místní pracovně právní úpravu. Chceme se dostat k mladým lidem, kteří mají méně příležitostí. To je jedna z mých priorit. A právě proto jsme vytvořili řadu nových formátů, kterým chceme navrhnout. Například krátkodobá činnost, tedy dva týdny až dva měsíce. Dobrovolnické týmy, které poskytují bezpečné prostředí. Vysílání do v rámci země, projekty Solidarity. Kromě toho také dáme k dispozici další prostředky na třeba doprovod, doprovázející osoby anebo na zvýšené náklady pro osobu s postiženími. Plně si uvědomuji, že dobrovolníci a dobrovolnické organizace sehrávají obrovskou úlohu v tom, že pracují s lidmi se, mladými lidmi se znevýhodněných prostředí. A tyto organizace budou hrát svou úlohu i v rámci Evropského sboru Solidarity. Tento sbor dá mladým lidem přístup k organizacím, které mají kvalit, nálepku kvality, značku kvality a jsou zaregistrovány na portálu. Je to jedno správní místo, jedno kontaktní místo, které situaci zjednoduší. Co se týče rozpočtu, tak chci jasně říci, že souhlasím s vaším přesvědčením, že na nové nápady potřebujeme peníze navíc. A právě proto v návrhu rozpočtu máme 86,5 milionů euro nových peněz, což představuje 25 celkového rozpočtu ve výšce 341,5 milionů euro. Z těchto nových peněz 700, 17 milionů umožní zásadně navýšit počet dobrovolnických příležitostí po období 2018 až 2020. Původně se plánovalo 40 tisíc v rámci Erasmus+, až na 77 800, když dáme dohromady Evropský sbor Solidarity a Erasmus+. Zbor Solidarity navíc neoslabí další mládežnické iniciativy, které jsou financovány z Erasmus+. Plus. Naopak, Evropská komise požádala navýšení prostředků pro Erasmus+, a to v kontextu přeskumu stávajícího víceletého finančního rámce v půli období. Rád bych poděkoval vašemu výboru za neochvějnou podporu toho, aby Erasmus Plus dostal prostředky, které potřebuje a zaslouží si. Děkuji kulturnímu i rozpočtovému výboru za to, že bojovali za navýšení, které navrhovala Evropská komise a dokonce je chtěli ještě více posílit. Navrh nařízení o sboru Solidarity navrhuje, aby 80 prostředků šlo na dobrovolnickou činnost a 20 na stáže a pracovní místa. Je to indikativní rozdělení, které nám dá dostatečný manevrovací prostor, abychom se byli schopni přizpůsobit potřebám a zájmům mladých lidí a mládežnických organizací po celou dobu trvání programu. Další pro mě důležitý aspekt je spolupráce s podobnými programy v rámci členských států. Určitě budeme schopni dosáhnout více, pokud spojíme síly. A právě proto chceme dát místním programům jednoduchý přístup do portálu a poskytovat jim školení anebo pojištění a podobné služby a podporu. Dámy a pánové, pomoci ostatním to funguje tak, jako když hodíte kamínek do vody a udělají se vlny. Jedna vlna to nebude, budou pokračovat. A oživí to společenství, vytvoří to nová přátelství a povede to k větší soudržnosti naší společnosti. Tito mladí lidé pomáhají ostatním a přitom se jistě mnohé naučí a získají dovednosti, které jim umožní dále se rozvíjet a lépe postupovat ve svém profesním i soukromém životě. Jsem přesvědčen o tom, že návrh nařízení vytváří podmínky pro propojení lidí podobného ducha, kteří mohou postupovat společně ku předu. Musíme jim dát ale prostor pro to, aby vzali tento Evropský sbor Solidarity za svůj aby se dělili o své myšlenky a zkušenosti, společně vytvářeli projekty a inspirovali projekty nové. Evropský sbor Solidarity umožní mladým lidem z celé Evropy online platformami a sociálními sítěmi a osobními kontakty vytvářet společenství. Tímto nařízením společně zakládáme skutečný, skutečné evropské hnutí solidarity. Děkuji vám a, a děkuji všem, kteří jste se zapojili do zákonodárného procesu za vaše angažmá v této iniciativě. Rychlá politická dohoda bude ku prospěchu mnoha mladých lidí v Evropě, kteří by chtěli Evropu zlepšit. Budu se těšit na vaše názory. Děkuji. Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Děkuji, pane komisaři. A nyní bych ráda dala slovo Helze Triple, která je zpravodajkou výboru pro kulturu. Helgo, prosím. Eh, thank you very much, um, Petra. Eh, děkuji mnohokrát, Petro. Je jasné, že zde máme toto slyšení, ale já musím odevzdat eh, zprávu 19. září. Já jsem otevřená všem názorům od kolegů a od expertů a Eh, pokud dojdu k závěru, že zprávu změní, tak ji eh, změním. Pro mě je velice eh, důležité, co se tady probírá, ale tu zprávu jsem tedy už musela odevzdat 19. září. Moje kancelář musela pracovat velmi tvrdě během prázdninové pauzy. Později budeme mít eh, možnost eh, hovořit o všech eh, podrobnostech a já bych vám chtěla představit takové nahlédnutí do toho, jak vidím tuto záležitost. Junkrův návrh je opravdu velmi dobrou myšlenkou, protože předseda Evropské komise se snaží, aby měl další takový projekt vlajkový Eh, pro Evropskou unii, stejně jako Erasmus a hlavně proto, že existuje nedostatek solidarity na mnoha úrovních. Já si myslím, že my eh, tento projekt eh, musíme zlepšit, nesmíme ho zničit. A já bych chtěla změnit čtyři věci z mého pohledu, co je potřeba zlepšit. Za prvé jméno, protože sbor v některých členských státech, třeba i v Německu nebo i Maďarsku se na to dívá stejně komisař, tak to slovo sbor není úplně ideální. A já bych chtěla, aby se to jmenovalo iniciativa Evropské solidarity. Za druhé rozpočet. Pan komisař Navračič má pravdu je tam 86 eh, nealokovaných eh, finančních eh, prostředků, tedy ty nové peníze, takže to nejsou úplně nové peníze z členských států, to jsou prostě peníze, které nedostanou zpět. Ale pokud chcete, aby tento nový program fungoval, tak opravdu potřebujeme skutečné nové peníze, ne ty, které nebyly alokovány. Hm, dosáhnout tohoto je velmi těžké a já vím, že to eh, není věc běžná. Za třetí, já si myslím, že se musíme soustředit na výhodu, kterou to eh, znamená pro mladé. Eh, máme tady mnoho asistentů, máme tady mnoho stážistů, kteří jsou velmi proevropští a jsou to studenti, sice nemají hodně peněz, ale jsou velmi ehm, <clears throat> aktivní, ale jsou lidé, kteří nemají tyto eh, výhody, eh, kterých požívají ti mladí, kteří jsou tady eh, v parlamentu. A máme tady otázku profesního vzdělávání. Takže máme tady otázku vzdělávání a otázku zaměstnanosti. Protože míra nezaměstnanosti především u mladých lidí je velmi vysoká v mnoha členských státech a musíme toto řešit. Já ale eh, vidím nebezpečí v tom, pokud to uděláme, jak to navrhujete, že tady neexistuje eh, odlišení tedy otázky eh, solidarity a dobrovolnosti. A e, potom ta otázka zaměstnanosti, tady tyto tři oblasti. Mohla by se tady z toho e, vytvořit taková nejasná směs. Musíme jasně nalézt definici, aby se e, to nezneužívalo na, v tom primárním sektoru a tak, aby se to nezneužívalo v tom smyslu, že lidé budou dostávat méně peněz, aby prostě Eh, mm, ty eh, firmy je nezaměstnávaly tímto způsobem, místo běžným způsobem, protože pokud tam nedáme tady tuto podmínku, tak bychom tady eh, tu otázku zaměstnanosti měli nechat mimo. Děkuji. A teď se dostáváme k prvnímu panelu dnešního odpoledne a začneme to krátkým uh, úvodem z pra- zpravodaje za výbor EMPL, pana Bonifaje, tak prosím, máte slovo. Velmi stručně na dvě minuty. Yes, the part, the EMPL. Děkuji. Na začátku jste zapomněli na výbor EMPL. Nezmínili jste mě, já jsem také tedy zpravodajem jedné části, protože jak víte, zaměstnanecká část je v gestci výboru pro zaměstnanost. Děkuji za uspořádání tohoto společného slyšení. K tomuto tématu již jsme měli společně rozpravu. Je velice důležité, abychom se zabývali i podrobnostmi a našli řešení. Úvodem chci jenom dodat, po té, co tedy poděkuji i za svou stranu všem zainteresovaným stranám za jejich účast a panu komisaři a předsedům výboru za jejich účast. Marita zastupuje předsednictví. Děkuji za uspořádání této rozpravy. Máme napjatý časový harmonogram a řadu věcí k diskusi. Již byla zmíněna finanční otázka. To je také velmi důležitá. Uvidíme, jestli bude možné aby členské státy se zavázaly podporovat tento program skutečně novými finančními prostředky. Na jednu stranu je zřejmé a povzbuzující, že už máme 37 tisíc registrací na portálu. To je určitě dobrý krok vedoucí k cíli 100 tisíc, který stanovil předseda komise Juncker do roku 2020. Ale jak zmínila komise, musíme zabránit riziku nahrazování běžných pracovních míst dobrovolnickými pracovními místy. Tam je to potřeba omezit. A co se týče samotných zaměstnání, tak už jsme o tom hovořili s paní kolegyní Triple, že musíme najít způsob, jak nejlépe využívat prostředky, které získáváme z jiných projektů. Jsem přesvědčen, že budeme schopni najít nějaký kompromis, abychom zachovali v tomto sboru i tu část zaměstnání a umožníme mladým lidem, aby získali znalosti a dovednosti, které jim toto nabízí. Tento program je trochu jiný oproti minulým. Musí mít přidanou hodnotu, To je možná přímý přístup mladých lidí k tomuto programu. A i když se všichni zhodujeme na tom, že je potřeba, aby tam byly zachovány všechny zprostředkovatelské organizace, a že to angažmá v tomto projektu musí být zachováno. Otázka toho, které organizace se budou moci účastnit v tom smyslu, že budou poskytovat pracovní příležitosti. Myslím si, že se to dá napojit na dobrovolnickou činnost a to způsobem, který nebude vytvářet kritizovatelnou situaci, kdy prostředky na solidaritu by byly využívány k něčemu jinému. Myslím si, že se nám podaří najít kompromis a budeme na něm spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami, s kolegy z výboru a s komisí. Děkuji. Děkuji vám. A teď se dostáváme k prezentace z prezentaci studie eh, oddělení politiku s názvem Evropský sbor solidarity a dobrovolnictví. A ještě jednou bych tímto chtěla srdečně přivítat pana Simona Breka. Broka, kde je? Tam jste. Takže prosím, máte slovo. Pět minut. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl představit eh, hlavní eh, výsledky naší studie o Evropském sboru Solidarity. Eh, tuto analýzu jsem provedl sám, ještě s jedním kolegou Bertem z výboru Kult a zaměřili jsme se na několik klíčových oblastí. Za prvé, Eh, jaký vliv eh, to bude mít na individuální jednotlivce, jakým způsobem můžeme propojit ESC s Erasmem a s jinými programy a jakým eh, způsobem může ESC fungovat tak, aby to byl doplněk a nenahrazoval jiné programy. My jsme se zaměřili na výzkum a také na rozhovory. Nejdříve bych chtěl eh, pohovořit o hlavních eh, cílech a jakým způsobem by mělo ESC přinášet výsledky. Hlavním eh, cílem je ehm, posílit účast mladých lidí v aktivitách a zaměřit se na solidaritu a přispět k solidaritě a k soudržnosti v Evropě a reagovat na výzvy ve společnosti. A tak Eh, lidé od 18 do 30 se mohou zúčastnit eh, akcí eh, solidárních v jednotlivých zemích, různé projekty, solidarity, různé sítě a tak dále. A předpoklad ESC je, že se soustředí eh, možnosti dobrovolnictví ze současných eh, programů a všechno se zaštítí pod jedním jménem. A takto se eh, tato koordinace lépe transformuje ve výsledky a takto se využije vysoký počet mladých, kteří se zapojí do dobrovolnictví. Během konzultací jsme došli k názoru, že zúčastněné strany vnímají velmi pozitivně ESC Pozitivní stránky ESC eh, řeší eh, překážky eh, pro osoby, které se chtějí zúčastnit dobrovolnictví, třeba co se týče informací, proveditelnosti a také pro znevýhodněné osoby. Týká se to stáží a různých druhů prací. A ESC bude zajišťovat také oblast působnosti Evropské služby pro solidaritu. Zároveň ESC eh, může přispět ke zlepšení kvality v této oblasti a ESC v porovnání s jinými druhy dobrovolnictví může poskytnout rovné příležitosti pro mladé lidi v Evropské unii, nezávisle na tom, z jaké země jsou. Eh, kromě těchto pozitivních eh, stránek eh, v analýze jsme také zaznamenali několik obav. A to je pět kategorií, o kterých nyní pohovořím a také vznesu několik doporučení. Podíváme-li se na tu první obavu, zásada partnerství, my jsme identifikovali tu obavu, zdali zúčastněné strany budou opravdu skutečně zapojené, aby poskytly kvalitu pro ochranu zájmu zúčastněných je v zájmu všech eh, zúčastněných organizací, dobrovolníků a eh, sociálních stran eh, zůstat v rámci. Proto doporučujeme specifičtější eh, vodítka, jakým způsobem by se měly zúčastněné strany eh, zúčastnit monitorování a potom také posoudit dopad této iniciativy. Je zcela zásadní, aby komise, členské státy a národní agentury spolupracovaly úzce společně s odborovými organizacemi, nevládními organizacemi, eh, se zaměstnavateli a s organizacemi mladých. Eh, co se týče cílů, tak my jsme identifikovali tři obavy. Za prvé, zali ESC eh, eh, může za tři roky zvládnout 100 tisíc dobrovolnických aktivit, protože za 20 let ten počet byl mnohem nižší v oblasti Eh, aktivit eh, Evropské služby pro dobrovolnictví a otázka je, zdali opravdu ESC dosáhne toho zamýšleného cíle a zdali také eh, mm, ta kvalita zúčastněných bude dostačující. Zároveň tady existuje obava, zdali celá ta souprava akcí nebo se, mm, ten skupina akcí povede k té dostačující účasti. Jedná se o organizace, které nabídnou místa a je důležité, eh, jestli eh, zde budou zahrnuty i osoby se, znevýhodněním, jestli tedy eh, bude, budou do tohoto taky zahrnuty. A zároveň další obava, zdali ESC nebude prohlubovat rozdíly mezi jednotlivými účastníky <clears throat> třeba když někdo eh, eh, pracuje ve stejné organizaci, tak zali dostane certifikát, kde eh, budou potvrzeny jeho dovednosti a zdali tento certifikát bude mít stejnou hodnotu jako certifikát někoho jiného. Potom se jedná o to, aby toto fungovalo jako doplněk k národním aktivitám a aby z toho také národní aktivity těžily. Především, co se týče aktivit v jednotlivých zemích. Eh, a jak by eh, mm, aktivity, eh, jak by z toho třeba mohlo těžit i školení nebo poradenství. Také se jedná o financování ESC na národní úrovni. Především je potřeba vytvořit značku kvality a také, aby existovala odpovědnost pro eh, Evropskou komisi. Co se týče implementace ESC, tak tato závisí na infrastruktuře Erasmu a zdali národní agentury mají dostatek zdrojů, aby toto provedly. A konečně poslední obava se týká distribuce financování na vnitrostátní úrovni. Eh, stávající návrh, stejně jako nařízení o Erasmu, nepoukazuje na to, jakým způsobem by se distribuoval rozpočet ESC mezi členské státy. A e, tady to je problém, abychom e, věděli, jakým způsobem se to e, rozdělí mezi členské státy a zdali se zohlední specifičnost jednotlivých států. Doporučení by znělo, v návrhu by měla být otázka řízení kvality Eh, co se týče eh, zúčastněných organizací, tak eh, provádění postupu pro zaručení kvality musí být zaručeno, tedy aby práce byla vždy pod hm, charakteristikou kvality v soukromém i veřejném sektoru. Zároveň by zde měl být jasný mechanismus, jakým způsobem se rozpočet rozdělí mezi členské státy a jaké úkoly budou mít národní agentury, pokud jde o posuzování kvality. A poslední eh, skupina eh, obav eh, se týká zneužívání. Za prvé, to, že monitorovací rámec ještě není rozvinutý a jakým způsobem ti, kteří, to znamená ESC, což je, která má za cíl soudružnost, tak jakým způsobem bude toto splněno a rovněž se to týká solidarity. Je důležité, aby byly jasně stanoveny požadavky na Eh, splnění otázky solidarity. A jakým způsobem se toto eh, mm, vyznačí, jak, které organizace se budou moci tohoto programu zúčastnit, tak aby to bylo ve prospěch komunity a eh, které programy tedy budou vhodné pro stážisty a pro dobrovolníky v rámci SC. A ta poslední obava se týká toho, zdali ta značka kvality bude dostatečná, protože ESC Eh, pokrývá i otázku dobrovolníků, i zaměstnanosti a samozřejmě solidarita se může interpretovat do, eh, velmi eh, široce. A proto je důležité, aby se zabránilo zneužívání mladých S tímto souvisí mnoho otázek. Co se týče návrhu ESC, tak je důležité, aby to přispělo k hlavním cílům. V tomto návrhu by mělo být jasně stanovené, Eh, jak přispívá ESC k těm stanoveným výsledkům. Eh, musí se stanovit ukazatele, aby se mohl monitorovat postup a potom do jaké míry ESC přispívá k hlavním eh, cílům, <clears throat> například tedy Monitorovací rámec nemůže čekat 6 měsíců po vstupu v platnost. Legislativní návrh musí ujasnit, co chápeme pod solidaritou, pod takovouto akcí. Kromě toho v návrhu by mělo být eh, eh, výslovně eh, vyznačeno, co znamená nenahradit toto placenou prací. Zároveň, jak se toto integruje do programu Erasmus, protože bylo řečeno, že zaintegrovat to do Erasmu, to by vedlo k tomu, že nářízení o Erasmu by se tím zkomplikovalo. Tyto dvě záležitosti mohou být vnímány velmi kriticky, protože Jestliže se to chce zaintegrovat do Erasmu, tak se to musí lépe vysvětlit, protože Erasmus plus je stále eh, má 60 rozpočtu, protože poskytuje infrastrukturu a potom aktivity pro mobilitu, ty jsou pouze malou součástí eh, projektu. Potom eh, zviditelnit tuto značku, tak o tom se jednalo v rámci vyjednávání o Erasmu, tedy zaintegrovat to všechno do jednoho programu, protože mm, ty eh, solidarity by se mohly zapojit do Erasmu. Eh, je důležité, aby se, aby se zde posílilo eh, přispění do solidarity v evropském kontextu. Ano, děkuji vám za prezentaci této studie, která si myslím, že pro naši další práci bude velmi užitečná, zejména pokud se týká těch eh, doporučení, o kterých potom musíme ještě popřemýšlet a možná ještě co trošku konkrétněji bychom měli zapracovat. Nyní se dostáváme k perspektivě národních agentur a zde bych ještě jednou chtěla po, eh, přivítat pana Manfreda von Hebla a dávám mu slovo na pět minut. Děkuji vám. Tak, given us the opportunity. Děkuji za to, že jsme dostali možnost přispět do této diskuse. Naše síť skutečně vnímá velmi pozitivně myšlenku Evropského sboru Solidarity, jakožto potřebný příspěvek posílení sociální soudržnosti a solidarity v Evropě. Zároveň cílem sboru Solidarity je také posílit kompetence a zaměstnatelnost. Byli bychom rádi, kdyby sbor Solidarity se hlavně soustředil na to, jak podporovat aktivní občanství prostřednictvím veškerých svých činností. Myšlenka solidarity a sociální soudržnosti nepochází pouze z implementace nějakého programu. Potřebujeme příležitosti naučit se něco, poučit se z toho, jak se mladí lidé účastní této činnosti evropská dimenze musí být jasně viditelná v tomto Evropském sboru Solidarity. Především v rámci projektů v rámci jednotlivé země, eh, které nenutně musí mít na první pohled viditelnou evropskou dimenzi. V tuto chvíli nám hlavně leží na srdci omezení zeměpisného rozsahu sboru Solidarity. stávající návrh vysílá negativní signál partnerským zemím i zemím, které se účastní programu Erasmus+. Mládežnické projekty vytvářejí silné mosty mezi evropskými zeměmi, ale také s partnerskými zeměmi, třetími zeměmi a zeměmi Evropského hospodářského prostoru. I země z EFTY, kandidátské a partnerské země, by se měly účastnit od samého začátku tohoto programu. To je pro nás velmi potřebné. Také by mělo být možné, aby se Spojené království mohlo účastnit až do konce programu. A ten program skončí kdy? V roce 2020. Aspoň tedy podle stávajícího návrhu. Takže sociální inkluze a různorodost. Žádná mladá osoba by neměla čelit překážkám, chceli se účastnit ESC. Pokud budeme působit s lidmi, kteří mají zvláštní pod, potřeby a nedostatek příležitostí, tak potřebujeme podporu my. Chceme-li je zapojit a chceme-li diverzifikovat populaci, tak eh, by to mělo být prioritou a Měli bychom podporovat organizace, které podporují tyto mladé lidi. Protože tyto organizace velmi často nemají na to, aby se zapojili do tohoto programu a potřebují podporu. Musíme se tedy postarat o to, abychom měli k dispozici dost peněz, aby se mohly účastnit i tyto organizace. Pracující tedy s těmito cílovými populacemi. Už jsme několikrát slyšeli, že v návrhu nařízení se rozlišuje mezi různými aktivitami, tedy dobrovolnictvím, stážemi a prací, ale ten rozdíl není úplně jasný a zřetelný. I nám leží na srdci velká disparita mezi jednotlivými typy uh, účastníků. Může to vést k nedostatečnému využití či naopak zneužívání tohoto programu. Potřebujeme jasněji nadefinovat jednotlivé oblasti. Potřebujeme jasněji popsat jednotlivé formáty účasti. Daleko jasněji než ve stávajícím návrhu. Stáže a pracovní místa by měla být poskytována pouze v oblastech, které mají něco společného se solidaritou, tak abychom i u těchto činností mohli komunikovat evropskou dimenzi. práce, dětí a mládežnic, práce s dětmi a mládežnická práce také musí být součástí těch aktivit v rámci solidarity. Už v tuto chvíli máme vysoce, vysoké standardy kvality provádění Evropského sboru Solidarity. Ty vysoké standardy musí být zachovány tak abychom eh, mohli zachovat cyklus školení a vzdělávání před odchodem do té funkce, po příchodu, na půl cesty, konečné vyhodnocení podobně. Je potřeba, aby tito lidé byli doprovázeni a podporováni. Eh, musíme zachovat v Evropském sboru Solidarity tu vysokou úroveň kvality, kterou v dobrovolnické práci nyní máme. Je tady určitý trojuhelník, dá se říci. Vysílací organizace, přijímací organizace a účastníci. A tento trojuhelník, tento tr- vztah musí být zachován. V rámci Erasmus Plus a Youth in Action jsme uh, vydali takzvané Youth Pass, to by mělo být zachováno. Tady můžeme vycházet z toho dobrého návrhu, který máme na stole, určitě by se dal ještě jednoduše zlepšit. A poslední věc. Změna stávajícího portálu Solidarity. Ten už teď nestačí, nevyhovuje potřebám účastníků a organizací Evropského sboru Solidarity. Je to dobrý nástroj k registraci, ale pak, když se mají samotné programy implementovat, tak musíme vzít v úvahu i jiné potřeby. Děkuji. A síť národních agentur vám dala k dispozici jakož i jaksi obšírnější postoj k Evropskému sboru Solidarity, a tak na něj odkazuji. Děkuji srdečně. Vy jste teda opravdu zatím čas dodrželi, takže ještě jednou děkuji vám za ty informace a nyní se dostáváme k panu Pavlu Trantinovi, předsedovi odborné skupiny pro zaměstnanost, sociální záležitosti a občanství e HSV který nám bude prezentovat stanovisko EHSV. Tak prosím, máte na pět minut slovo, pane Trantinu. Thank you very much, Madam Chair, uh, for giving... Děkuji, vám, paní předsedkyně, za možnost eh, pohovořit eh, zde o eh, názoru odborových svazů a zaměstnanců a dalších, kteří jsou zastoupeni v ESF. Já bych chtěl se Eh, vzdát určité odpovědnosti, přestože eh, ten eh, návrh prošel sekcí, tak tento návrh musí schválit plenární zasedání. Ale doufám, že tam nedojde k nějakým důležitým změnám. E EHSV vítá návrh komise. My si myslíme, že to je velmi dobrý výchozí bod pro diskuzi. <clears throat> My si ale myslíme, že tady je hodně věcí, které se musí ještě vyřešit a už jsme tady zaslechli mnohé od předřečníků. začnu tou první otázkou financování. My máme obavy ohledně toho, že tady eh, tato nová investice do eh, dobrovolnictví, solidarity a mladých lidí takže eh, se tohoto dosáhne prostřednictvím eh, pře eh, přidělení z rozpočtu pro Evropskou dobrovolnickou službu a my si myslíme, že by tato investice neměla jít na úkor už úspěšných programů, které nabízejí možnosti mladým lidem, především pokud je o Erasmus, protože víme, že tam ty finance jsou nedostatečné. <clears throat> A chtěl bych se, eh, chtěl zde se zmínit, že ta kampaň se z desetinásobila. Proto musíme žádat o nové peníze, které by byly investovány do tohoto programu. Eh, za druhé, já bych chtěl zareagovat na to, co zde bylo řečeno. My také máme obavy ohledně eh, spojení cílů Evropské solidarity s politikou zaměstnanosti pro mladé. Proto náš výbor navrhuje Eh, na základě žádosti sociálních partnerů, aby se eh, změnil názor na zahrnutí eh, stáží a pracovních míst, aby tam byla spíše posílena otázka solidarity a přesnější spolupráce v těch stávajících programech, takže aby to bylo v jiných programech, pokud jde o zaměstnanost a reportáže než tady na tomto místě. Má to své výhody, protože pokud se zaměříme pouze na otázku eh, dobrovolnictví, tak to přinese jasnost, eh, zacílení a pomůže to, aby neexistovalo, neexistovaly záměny s jinými programy, které mají na starosti zaměstnanost mladých. Eh, po konzultacích s mm, klíčovými partnery, tak náš výbor přišel s dalšími návrhy pro zlepšení tohoto textu. Eh, už jste dostali eh, návrh stanoviska, ale já bych zde chtěl zdůraznit eh, několik věcí. Definice solidarity a dobrovolnictví, to by se mělo znovu předefinovat. Manfred o tom hovořil. Musí to být interaktivní tak, aby existovala komunikace mezi oběma směry, tedy mezi těmi žadateli a mezi organizacemi to byl ten portál a měla by se poskytnout příprava pro všechny mladé lidi, i, i ti, kteří jsou znevýhodněni předtím, než budou umístěni a organizace mladých by měly v této přípravě pomoci. Organizace mladých a sociální partneři by měli být zapojeni do spoluřízení, tedy ten co-management, to chci zde zúraznit, protože na rozdíl od současného Erasmu, tak by tam měla být zaručena přístupnost, měla by se zabránit administrativní administrativní zátěži, tak aby to bylo mnohem uživatelsky přívětivější. A potom další věc, eh, ta se eh, týká eh, otázky, odkud to eh, pochází, tedy tento Evropský sbor Solidarity. My si myslíme, že by to mělo být eh, součástí současného programu Erasmus+, než abychom měli úplně nový program, protože my si myslíme, že by se tím pádem mohly podmínky dát do souladu, tedy ten, eh, ta současná služba Evropská pro solidaritu, protože jinak budeme mít eh, dva eh, programy na dobrovolnictví v Evropě na základě dvou úrovní, na základě mm, eh, zeměpisné polohy. A zároveň ten program, oba tedy Erasmus Plus a Evropský sbor Solidarity, by nebyly ohroženy po roce 2020. To je další obava z naší strany a my, e, protože každopádně potřebujeme další podporu a financování. Závěrem bych chtěl pohovořit e, více obšírněji a to e, ohledně těchto politik dobrovolnictví. Doufáme, že prostřednictvím tohoto programu můžeme rozvinout širší strategii pro evropské dobrovolnictví. Nejenom těch 100 tisíc dobrovolníků, ale abychom měli milion mladých lidí, ale i starších dobrovolníků, občanů Evropské unie, kteří už jsou dnes zapojeni do dobrovolnictví. A jak už jsme zdůraznili eh, ve stanovisku EHSEV o eh, politikách dobrovolnictví v roce 2011, potřebujeme skoordinovanější přístup ze strany všech evropských institucí. Eh, je potřeba Eh, aby jsme si uvědomili, že se jedná o průřezovou kategorii a je potřeba, aby Evropská komise toto podpořila prostřednictvím politik eh, ze strany různých institucí. A zde bych vás chtěl, eh, chtěl bych poukázat na tuto publikaci z roku 2011. Hlavní autorka sedí vedle mě přes 100 expertů na této knížce pracovalo. Volunteering Europe a je to velmi inspirativní eh, publikace. Děkuji. Děkuji vám. A teď se dostáváme k Gabriele Čiviko, která je ředitelka Evropského dobrovolnického centra. Takže máte také na pět minut slovo, prosím, paní Čiviko. Thank you very much for inviting... Děkuji za to, že jste mě pozvali. Především chci říci, že velmi vítáme zaměření na dobrovolnickou činnost a solidaritu. Ale jak říkala řada řečníků, stále ještě panuje několik otázek. Za prvé, co to ten sbor Solidarity bude, potřebujeme jej a jak jej budeme řídit. Hovoří se tady o solidaritě a doufáme, že veškerá místa budou motivována solidaritou s ostatními. Pakliže tam dáme ziskové organizace, tedy organizace, již hlavním cílem je generovat zisk pro akcionáře, tak pokud takovéto organizace budou moci hostit účníky Evropského sboru Solidarity, tak to podle nás bude nekompatibilní s cílem tohoto programu. A proto ziskové organizace by měly být vyloučeny z možnosti být přímým hostitelem. Pokud se do toho chtějí zapojit, tak prosím a velmi bychom je v tom podporovali aby v partnerství s nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti spolupracovali, ale neměli by být přímými hostiteli. Můžou třeba financovat různá místa. Dále bychom měli jasně rozlišit mezi tím, co to je dobrovolná činnost, stáž a pracovní místo. A také musíme vzít v úvahu různé právní rámce v jednotlivých evropských zemích. A máme pocit, že tento návrh tak zatím nečiní. Také je potřeba říci v právním návrhu, že hlavním cílem dobrovolnické činnosti je naplnit nějakou potřebu společnosti a vyjádřit solidaritu. A pokud se někdo přitom něco naučí, tak je to užitečné, ale druhotné. Zatímco, co se týče uh, stáže, tak eh, primárním cílem musí být, aby se tam daný člověk něco naučil. Další problém je soustředění se na podnikavost a podnikatelských znalostí. To je pochopitelně velice důležitá věc, ale za žádných okolností si nemyslíme, že bychom měli podporovat lidi, aby eh, se snažili do solidarity pustit s jaksi se zjištnými osobními cíly. A navrhujeme tady určitý pozněvací návrh, který by vyřešil tady tento problém. Proč potřebujeme sbor Solidarity? Řada z nás si během posledních měsíců kladla tuto otázku. Pokud se naplní tento cíl, tak určitě tento sbor by měl doplňovat stávající iniciativy. Máme za to, že stávající návrh dostatečným způsobem neuznává ty miliony dobrovolníků a 100 tisíce organizací, které již poskytují kvalitní činnost v oblasti solidarity máme za to, že by to mělo být lépe zohledněno v programu a v návrhu. Evropský sbor Solidarity má potenciál pro to, aby byl jakýmsi vstupním místem do celoživotní, celoživotní dobrovolnické práce. A měli bychom také posílit lidskými zdroji uh, organizace občanské společnosti. tak aby si mohly eh, potom organizace, nebo mají-li si organizace učinit dobré rozhodnutí, a do jaké míry bude financováno jaké místo, tedy dobrovolnické nebo stáže, tak by to mělo být financováno stejně. Protože jinak se stane, že prostě lidé na místo stáže tomu budou říkat dobrovolnické místo. Jak se tento program bude řídit a jak do toho budou zapojeny zainteresované strany? Máme za to, že je potřeba uznat další sítě, dobrovolnické sítě, informační agentury, zastupitelské orgány mládežnické, které se zapojují do provádění tohoto programu, že tedy musí být více uznávány. Také centrum prostředků by mělo být vytvořeno otevřeným výběrovým řízením a nemělo by to být jenom dáno agenturám pro Erasmus+ širší řada agentur, které mají expertízu v dobrovolnické práce mládeže, zaměstnávání mládeže a informačních systémů v této oblasti by se měly zapojit do tohoto výběrového řízení. Jak zmínili předchozí řečníci, pojmy a definice musí být jasnější. Vítáme to, že v návrhu máme různé formáty, vítáme možnost jak přeshraničních umístění, tak umístění v zemi původu, písemné zprávě máte obšímnější návrh. Pokud do toho budeme zapojovat podniky pro získové a budeme tam mít jak zaměstnání, tak dobrovolnické, tak je to potřeba rozšířit. Například program Zažij Evropu, a to by byla iniciativa, která dá lidem možnost zvýšit zaměstnavatelnost a potom bychom měli jiný druh akci, které umožní mladým lidem pracovat v solidaritním období, eh, odvětví. Naváže na to, co říkal Pavel, je potřeba, aby to bylo součástí komplexní politické agendy pro dobrovolnickou činnost EU a to bychom podporovali, tak aby se tím posílila kultura solidarity a dobrovolnictví v Evropě. Děkuji. Děkuji vám. A teď se dostáváme k naší diskusi, kolečko otázek odpovědí. A nejprve bych dala slovo stínovým zpravodajům z obou výborů. Pokud chcete tedy, tak prosím, omezte se na otázky a tak, abyste nepřekročili jednu minutu řečnického času. Pan Klunev, no paní, omlouvá se předsedkyně, paní Klunev. Thank you. Yeah. Thank you very much and thank you for all those who present. Děkuji všem zúčastněným. Bylo to velmi eh, zajímavé, co jsme si zde vyslechli a aby se nezaměňovalo dobrovolnictví se stážemi, to je velmi důležité. Já vidím velkou hodnotu dobrovolnictví, protože to je velmi dobré pro eh, jednotlivce, zajímavé zkušenosti a obohacuje to eh, život toho jednotlivce, toho dobrovolníka. A je důležité, abychom eh, měli takovéto programy, protože to se liší od těch zaměstnání. Já bych se chtěla zeptat pana komisaře na finance. Ty finance budou eh, pocházet z těch eh, marží, tedy z Erasmu. Pochopila jsem to dobře? A co se týče těch eh, nových penězí, tak ty poskytnou členské státy? Děkuji. A kolegyně Šojdrová za výbor pro kulturu. Já bych chtěla také poděkovat za prezentace všem, kteří vystoupili. Ehm, myslím, že eh, jsem zaregistrovala takovou společnou, eh, společnou připomínku a mm, nejistotu k jedné eh, podstatné věci a to je dobré vydefinování e, cílů sboru Solidarity, to znamená, zda to má být tedy skutečně solidarita, jakou roli tam hraje dobrovolnictví a jakou roli bude hrát zaměstnanost a stáže. E, myslím, že to je mm, zásadní pro úspěch celého programu a v této souvislosti, eh, souvislosti se chci zeptat. Eh, pan komisář jasně uvedl, že pod eh, European Solidarity Corps by měly být soustředěny veškeré akce solidarity. Vlastně všechny programy, které doposud um, tu solidaritu obsahují. Um, chci se zeptat, jestli to znamená, že doposud ostat, že tedy ty ostatní aktivity, které jsou, by byly nějakým způsobem transformovány, protože to se právě týká European eh, Voluntary Service, který má silnou solidární, eh, solidární složku a je tedy otázka, zda bude eh, tento servis dál moci existovat samostatně. Děkuji. A Silvia Costa. Děkuji. Já vlastně souhlasím zcela s, s prezentacemi a s připomínkami mých kolegů a chtěla bych také položit jednu otázku. Paní Čiviko, jaký je rozdíl, základní rozdíl mezi prací a dobrovolnictvím? To znamená, zda soukromé podniky, například soukromé společnosti se mohou také účastnit, anebo zda jsou to jen eh, neziskové organizace nebo eh, organizace patřící do sociální ekonomiky. Ráda bych věděla, jestli toto rozlišení skutečně existuje, jestli se to takto odlišuje. Já se domnívám, že skutečně ta otázka zaměstnanosti nebo zaměstnání a dobrovolnictví by měla být upřesněna, aby se zde neobjevoval nějaký šedý trh protože samotný pojem dobrovolnictví je zde riziko, že bude určitým způsobem zbaven své podstaty, pokud by se toho různým způsobem zneužívalo nebo vedlo to k nějakým maskovaným, skrytým pracovním místům. Hovořili jsme zatím pouze o členských státech Evropské unie. A já se domnívám, že by bylo dobré také se zaměřit na třetí země a zejména na zemi, země mimo Evropské unie, které se již dnes účastní programu Erasmus například. Eh, je jich několik těchto zemí. Pan komisař hovořil o při, evropské přidané hodnotě. Já se domnívám, že evropská přidaná hodnota se musí, musí existovat u každého programu a pro všechny mladé. Je zde také rozdíl mezi členskými státy samozřejmě a zde si také myslím, že by se mělo něco upřesnit. Děkuji. Paní předsedkyně, já si myslím, že skutečně je zde rozdíl mezi prací nebo zaměstnaností a solidaritou. Nechci se ptát na toto, ale Pane Navračiči, my známe všichni program Erasmus+, všichni jsme přesvědčeni o tom, že Erasmus+, potřebuje více finančních prostředků a že je také současně nezbytné eh, financovat jiné programy a iniciativy. Ale víme, že je zde určitá politická zdrženlivost poměrně velká proti všem formám nového financování. Ale jsou programy, které zcela nevyčerpají svůj rozpočet. Mám na mysli například Fond pro solidaritu. Takže bych se rád zeptal, zda by nebylo možné nějakým způsobem využít prostředky z Fondu Solidarity naplánované na určité naléhavé nouzové případy, které by se mohly případně využít také za účelem prevence, tedy pro Evropský sbor Solidarity, než se dosáhne politického konsensu, který by umožnil zvýšit evropské financování, tak by bylo možné financovat tyto nové iniciativy. Předsedkyně, děkuji protože zde mám dvojí funkci, tak jsem se nejprve nepřihlásila jako řečnice, ale protože je zde také, potom je zde pan Hickman za výbor pro zaměstnanost. Máte jednu minutu. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Já dvě krótkie uwagi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct dvě věci. Pane komisaři, dámy a pánové. Úvodem mi dovolte, abych eh, řekl, 80 eh, dobrovolnických aktivit a 20 by bylo pro zaměstnanost. Já se na to dívám negativně. Já si myslím, že bychom měli zvýšit ten modul zaměstnanosti na úkor dobrovolnictví. Já samozřejmě uznávám, že dobrovolnictví je důležité, to je v pořádku ale my bychom měli pomoci našim mladým, protože mezi mladými je velmi vysoká nezaměstnanost a pokud jim chceme pomoci, tak musíme poslat jasný signál, že Každé pracovní místo pro mladého člověka je pro nás věc velmi relevantní a proto navrhuji mít kombinaci 70 dobrovolnictví a 30 zaměstnanosti. A druhá obecná připomínka. Co se týče sboru Solidarity, tak je důležité reagovat na záležitosti, které e, souvisí třeba s nápravou národních, e, tedy katastrof, e, přírodních katastrof, třeba zemětřesení v Itálii nebo bouře v Polsku. Teoreticky, pane komisaři, ten systém už funguje. A to na základě starého systému evropského dobrovolnictví. Kdy se první dobrovolníci budou moci účastnit toho nového systému? Po šesti měsících? Já myslím, že to je dost pozdě. Já neříkám, že mladí lidé by měli zastupovat nějaké pořádkové služby, ale určitě by se měli rychleji být schopni dostat na místo, kde je potřeba pomoci. Zároveň jsem ale chtěl pochválit Evropskou komisi za velmi dobře připravený návrh a za rychlost přípravy tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji. A Nyní mám ještě pana Sarianopoluse na seznamu řečníků. Děkuji. A já bych eh, úvodem chtěl říct si následující, když se dívám na vysvětlující prohlášení, tak hned od začátku Tam, se, eh, tam je věc eh, velmi pokrytecká, protože tam se hovoří o solidaritě v rámci Evropské unie. A když se podíváte na eh, počet zásahů Evropské unie, které vedly k chudobě, tak bohužel já si myslím, že solidarita přináší bídu a obecná představa když se podíváte na, tu, na ty finanční obálky, a já tady slyším různé ty obavy. Nezapomeňme na to, že tady je snaha nahradit eh, pracovní místa, regulární eh, pracovní místa dobrovolnictvím. Já si myslím, že to bude eh, ke škodě, když tady slyším experty. Já se opravdu obávám, o co tady jde. Přírodní katastrofy. Evropská eh, unie toto nepovažuje za uznatelné aktivity. A měly by k tomu být eh, národní zdroje, národní aktiva, která eh, by se měla použít, aby se zmírnilo utrpení obyčejných lidí a Nemyslím, že by to eh, mělo být eh, pro eh, řešení katastrofa. Myslím si, že to vyjde v niveč. Jedná se o jednotlivce, nevládní organizace a já si opravdu nemyslím, že to bude k, k prospěchu. Teď se obracím na naši zpravodajku, jestli má ještě nějaké připomínky. Pro mě to bylo taky velmi zajímavé. Politické oddělení zjevně je pro kvalitní práci v oblasti solidarity. Národní agentury chtějí, aby se to zaměřilo na aktivní občanství. Z jejich pohledu je to v pořádku a politicky s nimi souhlasím. Rozsah působnosti by měl být širší, měly by tam být kandidátské země a země EFTY. Otázka délky účasti Spojeného království. No když vystoupí, tak vystoupí a to musí pochopit. Pokud jim dáme spoustu dárků, tak prostě nepochopí, co to znamená vystoupit z Evropské unie. Je to špatné pro občany, ale vláda to prostě musí pochopit. A z toho důvodu bych nerada, aby byla prodloužena účast Spojeného království po jejich vystoupení z EU. Teď Erasmus plus krát 10, no to by bylo krásné, tak jako říkal Pravel Trantina, nesměšovat to s trhem práce, prosím. A teď k otázce, jestli by bylo obezřetnější všechno udělat v rámci Erasmu+, Plus, protože by to umožnilo navýšit rozpočet po roce 2020? No to je otevřená otázka. Máme tady dvě možnosti. Možná by bylo dobré to udělat v rámci Erasmus+, ale pokud to bude nový stěžení program, tak by bylo dobré mít dva, protože vlastně bude mít dva úspěšné programy, které budou zaměřeny na mladé občany. Ale to nemůžeme rozhodnout my tady, to bude záviset na úspěšnosti v reálném životě. Gabriel Tiviko, ano, veškerá místa by měla mít jako hlavní cíl solidaritu. To byl i můj přístup. A posílení kultury, dobrovolnictví a solidarity v Evropě, to byla věta, která se mě moc líbila. Navíc bylo pro mě zajímavé, když jsem si vyslechla některé vaše názory, především z pravice, že je potřeba snížit dobrovolnictví a zvýšit tu část zaměstnanosti. No, e, na druhou stranu Řecko zase říkalo přesný opak. Pokusím se najít nějakou zlatou střední cestu a ještě tento program zlepšit. Děkuji vám. Děkuji. Je zde celá řada otázek, která zazněla. Teď bych ráda dala slovo našim expertům, které otázky si vyberou, ale prosím ne déle než jedna minuta pro každého, protože už jsme trošičku překročili vyhrazený čas. Takže kdo chce začít? Pan Brok? Um, there were no, were no specific questions. Mně nebyly položeny konkrétní dotazy, tak uh, bych k tomu řekl prozatím, že ta diskuze není nová. My si myslíme, že ta naše studie je dobrým základem pro diskuzi a předávám slovo. Já bych chtěla zareagovat na ten dotaz ohledně dobrovolnických aktivit eh, součástí Erasmu či uh, Eh, sboru Solidarity. Eh, v tom návrhu je obtížně eh, stanovit, že Máme část sboru Solidarity, který je v Erasmu+, co se týče partnerských zemí a zemí EFTA. A tím se to velmi komplikuje pro žadatele u nás v Německu máme obrovský počet žadatelů, obrovský počet organizací, které chtějí spolupracovat s nevládními organizacemi eh, uvnitř EU a mimo EU. A pro ně tady toto rozlišení Sbor eh, Solidarity a Erasmus Plus by obnášelo, že by museli žádat o eh, dva programy. A to by vedlo k velké zátěži a k velké byrokracii a stěžuje to také komunikaci. Proto bych chtěl eh, požádat o iniciativu, jejíž výsledkem by bylo dát eh, solidaritu do sboru Solidarity. Máme ještě eh, několik aktivit, které jsou v Erasmu+, máme výměny, máme mobilitu pro stážisty, také pro mladé, ale rozlišit dva různé programy, které vlastně mají stejné aktivity, tak to je velmi komplikované. Děkuji, pane Trantino. Thank you. I would like to, uh... Děkuji. Já jsem chtěl jenom zhrnout to, co říkal Manfred o tom, že je skutečně, abychom, skutečně potřebné, abychom se soustředili na, na Erasmus+. Protože jinak je tady riziko, že budeme mít více programů, které nebudou provázány. To je první věc. A druhá věc, týkající se toho, jestli by tam měla být zachována ta část zaměstnání. My bychom to rádi měli jinde v rámci jiných programů. Ale pokud tam budeme mít umístění do pracovních míst a stážových míst, tak bychom chtěli jako EHSV, aby tam byla sladěna. Eh, politika odměňování s kolektivními dohodami a místní pracovně právní úpravou, aby byly dodržovány standardy kvality. Jinak podporujeme povinná partnerství s nevládními a neziskovými organizacemi, protože to si myslíme, že by skutečně zajistilo dostatečnou kvalitu a zacílení. Přesně tak, jako říkala Gabriela. Děkuji. Dank. Děkuji a paní Čiviko ještě na závěr. Děkuji. Jenom abych na to navázala a trochu řekla to možná jasněji. V ideálním světě bychom neměli program zaměřený na solidaritu s přímým zaměřením ziskových podniků. My podporujeme to, aby ziskové organizace pracovaly s neziskovými, ale nebyly tam zapojeny přímo. V ideálním světě bychom taky neměli jeden program, v rámci kterého máme stáže na jedné straně a dobrovolnická místa na straně druhé. Snažíme se předložit řešení. Pokud musíme mít obě dvě tyto části, tak bychom je měli oddělit. A měli bychom oddělit tu část zaměstnanosti, to může být eh, stáže v jakémkoliv sektoru a dobrovolnictví, to by muselo být v neziskovém sektoru. Čili jasně to odlišit, pokud nemůžeme mít to ideální řešení. Za další, Všechna tato místa by měla být plně financována, protože, jinak, protože tak zásadně snížíme riziko, že někdo vypíše dobrovolnické místo a přitom v podstatě chce stážistu. Ve chvíli, kdy se bude financovat pouze dobrovolnické místo, tak tam je veliké riziko, že lidé té osobě budou říkat dobrovolník, protože tím získají peníze. Přičemž v podstatě se bude jednat o práci anebo o stáž. stáž. Snažíme se předložit kompromisní návrh, který by fungoval v těchto mantinelech hybridních programů. Vím, že je to komplikované, ale přesto. Sociální podniky byly zmíněny. No to by mohlo být elegantní řešení, že bychom zmínili sociální podniky, ale protože je nemáme definovány z evropské úrovně a řada členských států je nemá definovány, tak se obávám, že to asi nepůjde. Ano, tak děkuji vám všem srdečně. Vím, že pan komisař nemá už moc času, aby tady zůstal do konce našeho slyšení. Je vůbec dobré, že už zde mohl zůstat s námi tak dlouho, tak bych mu také ráda ještě udělila slovo, aby než nás tedy bude muset opustit. Jenom velice stručně, vyjednávání teprve začínají. Myslím, že najdeme dobrý kompromis u téměř všech problémů, které byly zmíněny. Začněme s definicemi. Jak jsem uvedl na začátku, nechtěli jsme velmi přesné a přísné definice, protože se může stát, že praxe nebude odpovídat těmto definicím. Proto jsme je nechali v tak obecné rovině. Přesněji bychom to definovali během první fáze implementace. Otestujeme to a pak zjistíme, jestli třeba lépe není možné nadefinovat činnost v oblasti solidarity nebo dobrovolnickou činnost. Spolupracujeme s nevládními organizacemi, můžeme se spolehnout na jejich zkušenosti, na to, že vyjádří své potřeby a zároveň se také můžeme opíchnout, odpíchnout od Evropské dobrovolnické služby a zkušenosti v ní získané a vypracovat eh, definici činnosti v oblasti solidarity. Teď k financování. 86,5 milionů euro, to jsou ty nové peníze v rozpočtu. Ne tedy úplně nové v tom smyslu, že by byly vytištěny jenom pro tento účel, ale pro nás to jsou peníze nové. A jsem rád, že máme takovou částku k dispozici a že těch 86,5 milionů můžeme použít v budoucnosti jako nové prostředky. K evropské přidané hodnotě. Ta si myslím, že je zřejmá v případě přeshraničního dobrovolnictví. Když se třeba podíváme na Itálii, na ta první nasazení, tak tam jsme si uvědomili, že v podstatě v Norči jako kdyby se znovu vytvářelo mezinárodní společenství. Určitě jsme v tom viděli evropskou přidanou hodnotu, kterou je potřeba zdůrazňovat. Teď, co se týče otázky neziskových či ziskových organizací, tak tam vám, myslím, můžu nabídnout dobrý kompromis. Nezdůrazňujme právní status firmy, ale profil jejich činností. Protože konec konců i firma, která pracuje pro zisk, může mít neziskovou činnost a to jsme používali i v Evropské dobrovolnické službě. Tam jsme mohli zahrnout třeba některé neziskové činnosti v rámci uh, korporátní sociální odpovědnosti u běžných firm. Myslím, že se na tom dá pracovat a najít nějaké řešení. Co se týče části zaměstnání, tak těch 80% a 20% tam je to tak, že v tuto chvíli téměř 100% nabídek jsou nabídky na dobrovolnickou činnost, takže budeme muset ještě rozvinout tu část pracovních míst. A je tady prostor pro růst, pro navýšení té zaměstnanecké části Evropského sboru Solidarity. Takže pro tuto chvíli těch 20% si myslím, že není tak úplně striktní záležitost. V každém případě jsme otevřeni k dalšímu jednání. Pokud budeme mít více nabídek, zaměstnání, čímž bychom překročili tu část, tak budeme v budoucnosti flexibilní. A to je, myslím, ve stručnosti zhruba vše. Děkuji. Já, Ano, tak ještě jednou vám všem velmi děkuji, těm prvním panelistům našeho prvního bloku, panu komisaři Navračičovi. A teď se dostáváme k druhé části našeho slyšení a předávám vedení nyní mé kolegyně Maritě Ulskuk. Thank you. Děkuji. Máme tady nabitý program a jsme eh, trošku spoždění, proto se eh, pokusíme to spružnit, aby každý mohl něco říci. Z našeho pohledu, pokud jde o otázky pracovního trhu a ohledně otázek zaměstnanosti, tak eh, zde v parlamentu jsme stoprocentně přesvědčeni, že je velmi důležité abychom řešili také otázky, které nejsou jasné, tedy placená práce, dobrovolnictví a neplacená práce nebo málo placená práce, to je prostě směs. A myslíme si, že eh, mladí lidé by měli dostat důstojnou mzdu. a my bychom měli být eh, strážci tady eh, oblasti eh, mladých a zaměstnanosti. Jak jsem řekla úvodem, peníze pro Evropský sbor Solidarity by pocházely z Evropského sociálního fondu. Alespoň část. A to je ta, pravo, to je ta pravomoc zaměstnanosti. Musíme se postarat o to, abychom neomezovali ambice, eh, pokud je o důstojnou práci eh, mladých. Měli by začít eh, svoji kariéru na pracovním místě, kde se nebudou cítit zneužívání nebo kde nejsou nastavena jasná pravidla. Určitě v tom všichni souhlasíme v obou výborech, ale je komplikované nalézt řešení. A nyní bych eh, dala slovo, protože jsme trošku pozadu expertům, eh, které jsme si zatím nevyslechli. A dávám slovo panu Piotrovi Sadovskému, který je generálním tajemníkem eh, Volont. Europe. A prosím, eh, pohovořte o vašich plánech do budoucnosti a pohovořte, o čem jsme tady mluvili. Eh, děkuji vám. Eh, abych řekl upřímně, v tomto druhém panelu je komplikované říct něco nového, protože mnohé, co má v prezentaci, tak už tady řečeno bylo. Já bych se chtěl eh, vrátit eh, k přístupu britských organizací po Brexitu. Když se podíváme na chování eh, britské vlády, tak opravdu pochybuji, že se bude jednat o pokračování přístupu k sboru Solidarity či k jiným programům. To asi prioritou nebude. Bohužel musíme tedy eh, se snažit, aby celá eh, společnost napříč eh, Evropou podporovala naše myšlenky. A pro Spojené království a pro nás, pro všechny, to je obrovská ztráta. Nyní povořím o té značce kvality. Když eh, se eh, podíváme na eh, ty dvě značky, na jedné straně pro dobrovolnictví a na druhé straně pro tu stránku zaměstnanosti, a když tam jsou různé zainteresované strany, na jedné straně máte dobrovolník, dobrovolnické organizace, které se starají o návrh, o monitorování, a o kvalitu. A v té oblasti zaměstnanosti tak tam jsou další partneři, třeba odborové organizace, ehm, veřejný sektor, soukromý sektor a tam eh, je potřeba eh, zajistit, aby eh, se zabránilo nejisté práci a špatně placeným zaměstnáním. Mm, co se týče možností pro mladé lidi, tak eh, je jasné, že když se nebude investovat eh, do eh, celého sboru Solidarity, tak to povede v neprospěch mladých lidí. Eh, potom máme problém s tím, ehm, že se tady spolháme pouze na internet, protože to je zcela nedostatečné, protože nemůžeme zaručit eh, praxi pro eh, mladé, kteří přicházejí z různého prostředí problematického. Co se týče eh, zaměstnanosti, my máme obavy, že pokud je o eh, to, že některé ty eh, dobře placená místa, kvalitní místa budou nahrazeny dobrovolníky, je potřeba, aby ta část dobrovolnictví byla pouze, ten přístup byl pouze ze strany dobrovolnických organizací, nevládních organizací, ale ne soukromého sektoru je eh, potřeba, aby tady byly ještě eh, jiné zúčastněné strany, které se do toho zapojí, eh, třeba odborové organizace nebo veřejné služby, zaměstnanosti a tak dále, aby tam byla zaručena spravedlivá mzda. Hovořilo se o katastrofách, Eh, tak eh, třeba eh, program Evropské dobrovolnické služby už nabízí možnosti pro dobrovolníky nad 18 let a pod 30 let, to je prevence přírodních katastrof, ale mimo hranice EU. My se můžeme poučit z Europe Aid Volunteers a to se může přetavit do sboru Solidarity. Bohužel, ten poslanec, co tady hovořil, se odešel. Já bych eh, nepoužíval tento druh dobrovolníků ze sboru Solidarity na eh, boj proti katastrofám, protože tam je potřeba mít kvalifikované pracovníky, ne eh, mladé lidi, kteří třeba pocházejí ze znevýhodněných eh, rodin a nemůžou reagovat na katastrofy. Šest měsíců po katastrofě tak je velmi dobré použít je, aby pomohli nastolit Mm, pozitivního ducha ve společnosti. E, pokud nebudeme mít zúčastněné e, strany v této oblasti, bude to komplikované, ale já bych chtěl, aby se e, stanovilo ten věk až na 16. Musíme si uvědomit, že Mm, vám není 18 a začnete být dobrovolníkem, ale lidé jsou dobrovolníky v Evropské unii eh, i před 18 lety. A potom ta značka kvality, chtěl bych pohovořit o pozitivním dopadu na pracovní trh. Je důležité, aby to bylo eh, zaměřeno na eh, zaměstnance, je důležité se aby byla využita zkušenost e, sboru e, Solidarity a aby tyto dovednosti, které získali mladí lidé ve sboru Solidarity, tak aby to bylo uznáno jako skutečnou dovednost, která se může využít e, ve skutečné práci. Thank you very much. Uh, now I'll give the floor to Mr. Costas. Děkuji. Kostas cho... Choritis má slovo, prosím, máte slovo. Omlouvám se za své příjmení. Není to vaše chyba. Přeji vám všem dobré odpoledne a děkuji mnohokrát za to, že jste mě pozvali, mne a Intersos do Evropského parlamentu, abychom se vyjádřili k určitým důležitým otázkám eh, týkajících se iniciativy Evropského sboru Solidarity. Cílem této iniciativy je využít mladých lidí a jejich potenciálu a naplňovat klíčovou hodnotu solidaritu a vytvářet společnost založenou na vzájemné, eh, vzájemném respektu a spolupráci, lidské důstojnosti a sdílené odpovědnosti. Je to skvělá iniciativa, přinejmenším teď v této, v této době, kdy vidíme, že solidarita je zkoušena a veřejné mínění se staví proti vyjádření solidarity. Například vyhledávací a záchranné operace ve středozemním moři. Ve chvíli, kdy solidarity máme stále méně a země uzavírají své hranice před žadateli o azyl. Homo sum nihil humani a me alienum pluto. Nic lidského mi není cizí, jinými slovy. To je hlavní zásada Intersosu. A zdůrazňuje solidaritu. A právě proto podporujeme tuto iniciativu. Na druhou stranu, eh, přestože tato iniciativa je určitě chválihodná, vidíme zde přece jenom určité problémy, nad kterými se musíme dále zamyslet a prodiskutovat. Většina z nich již byla zmíněna, takže jenom velmi rychle. Za prvé, definice jsou vágní. Například činnost v oblasti solidarity, anebo umístění v rámci solidarity, anebo kritéria, podle kterých se účastníci mohou účastnit, zapojovat. To je všechno potřeba vyjasnit. To tež platí i pro eh, to označení kvality. Na druhou stranu, účast ziskových aktérů je pro nás také problematická. Máme pocit, že tady existuje určitý nesoulad mezi činností vedoucí ke zisku a činností založené na solidaritě. Aby z toho nakonec nebyly jenom placené služby uváděné za cílem zisku. Tím tady pochopitelně neodkazuji k činnostem podniku v rámci jejich sociální odpovědnosti. opatření nebo činnost v rámci solidarity by neměla nahrazovat činnost státu placená místa, pokud budou směšována s dobrovolnictvím, tak to hrozí, že se tím rozmělní ten hlavní cíl, tedy dát mladým lidem možnost vyjádřit solidaritu a pomoci. Pomocí těm, kteří pomoc potřebují a přitom se něco naučit. Samozřejmě, že není špatné zaplatit za práci, ale v tomto případě si myslíme, že by to do iniciativy spadat nemělo. Tato iniciativa Evropského sboru Solidarity pochopitelně nemůže vyřešit problém nezaměstnanosti mladých. Máme na to jiné nástroje, abychom řešili tento již existující problém. Pak ještě další věc je potřeba vyjasnit. A to financování a potřebu nových finančních prostředků. O tom už se ale tady hovořilo hodně. To byly tedy ty hlavní body, které jsem chtěl zdůraznit. A ještě jednou jsem chtěl konstatovat, že tato iniciativa je určitě velmi správná a děkujeme mnohokrát, že jste nás požádali, abychom se k ní vyjádřili. Thank you. Then I'll give... Děkuji. A nyní má slovo Anna Vide Green, generální tajemnice Evropského mládežnického fóra. Prosím. Děkuji. Děkuji, že jste mě pozvali abych předložila postoj Evropského mládežnického fora a jejich členů. Obecně vítáme tuto iniciativu a to, že se soustředí na vytváření příležitostí pro mladých lidí, aby působili v kvalitní dobrovolnické činnosti a získávali zkušenosti v Evropě. V návrhu se hovoří o roli mladých lidí a mládežnických organizací v podpoře a obraně evropských hodnot. Hovoří se zde o roli dobrovolnictví při posilování komunit a zajišťování profesního růstu mladých lidí. Různorodá činnost je jednou z největších silných stránek tohoto návrhu. Především tedy, že je možné působit jak ve vlastní zemi, tak v zahraničí. Jsme rádi, že cílem tohoto návrhu je poskytnout různé možnosti mladým lidem, jak se zapojit do celého programu. Je ale zásadní, aby tento program byl flexibilní a přizpůsobil se potřebám mladých lidí. Evropský sbor Solidarity musí navázat na klíčové partnery mládežnické organizace a jejich zkušenosti tak, aby ty 100 tisíce mladých lidí se dostali opravdu na kvalitní místa. Chceme program, který bude přizpůsoben stávající praxi tisíců dobrovolnických a mládežnických organizací a aby jenom nediktoval, co dobrovolnická činnost je a co není. Mladí lidé a mládežnické organizace musí být středobodem jak implementace, tak řízení, tak sledování z evropské a vnitrostátní úrovně. Zapojení nevládních mládežnických organizací v ESS by mělo být ulehčeno tak, aby mohli přímo uh, vzdělávat, vzdělávacím agenturám Evropské komisi předložit žádosti o projekty. Co se týče stáží a pracovních míst, tak se domníváme, že to může vést k pozitivním výsledkům pro mladé lidi. Nicméně podle stávajícího návrhu je to nastaveno tak, že celá situace není konzistentní a proto je potřeba, aby tento návrh byl zásadně přepracován v této části, mali naplnit své cíle. Zbytečně se matou dvě, dva pojmy a následně tak vzniká riziko, že kvalitní pracovní místa budou nahrazována místy dobrovolnickými. Dobrovolnická místa by měla mít možnost poskytovat pouze nadace, nevládní organizace a uh, orga- sociální podnik, který byl označen jakožto kvalitní. Tak, aby pouze podniky, které skutečně pracují s dobrovolníky kvalitně, se mohly účastnit této dobrovolnické části Evropského sboru Solidarity. Opatření v oblasti kvality musí být posílena, především v oblasti uh, zaměstnání. Máme proto dva postupy, které je potřeba zavést. Musíme mít jasnou definici toho, co to je kvalitní nabídka v rámci ESS, v dobrovolnictví, jaký budou mít třeba přístup na, k ochraně pracujících, k sociálnímu systému a podobně. Přístup ke kvalitním příležitostem je právo a nikoli privilegium a proto jsme rádi, že se tady soustředíme na mladé lidi s, se znevýhodněných prostředí. Nicméně tento návrh dostatečně nezaručuje, že dosáhneme na všechny lidi se eh, zranitelných prostředí. A proto bychom měli vycházet ze stávajících zkušenosti Evropské dobrovolnické služby a měli bychom prostředí pro lidi ze znevýhodněných prostředí a lidi žijících eh, s postižením, aby se mohli účastnit tohoto programu. Ze zkušenosti Evropské dobrovolnické služby víme, že podpora dobrovolnických organizací před umístěním, během umístění a po umístění je klíčovým předpokladem úspěchu těchto zkušeností. A také ta podpora by měla být jak offline, tak online. Mají-li se mladí lidé řádně připravit na své působení. Jak už bylo dnes několikrát řečeno, jen na internetu to nestačí. Vítáme nové investice do mládeže a navýšení mládežnických nebo možnosti mládežnických organizací prostředků. 80 jde k dobrovolnické činnosti, to se nám líbí. Nicméně investice do rozpočtu Evropského sboru Solidarity by neměly být na úkor stávajících programů, které již tak poskytují velmi dobré příležitosti mladým lidem, především v rámci programu Erasmus+ potřebujeme další prostředky na to, abychom zajistili, že 10% rozpočtu Erasmus Plus půjde do neformálního vzdělávání a do těchto pracovních a mládežnických činností. Tento, tato část programu není dostatečně financována oproti dalším sektorům a proto potřebujeme další prostředky, chceme-li dále podporovat kvalitní projekty mládežnických organizací. No a nakonec je potřeba zajistit, aby Evropský sbor Solidarity byl součástí širšího a koherentního kontinuálního úsilí Evropské unie investovat do mladých. Nemůžeme na něj nahlížet eh, jako na něco odděleného od dalších programů. Je to prostě nástroj pro naplnění dalšího rámce spolupráce mládežnické politiky, tedy evropskou mládežnickou politiku a má potenciál k tomu, aby tuto oblast zakomponoval jakožto nedílnou součást všech ostatních politik. Je potřeba přistupovat koordinovaněji, k dobrovolnické politice v Evropské unii. Evropská unie by se měla soustředit na vytvoření a podporování koordinace mezi jednotlivými odvětvími v rámci Evropské unie. Je potřeba, aby tyto organizace byly uznány a respektovány a aby byl vytvořen jasný právní rámec pro dobrovolnické organizace. Děkuji. Eh. Děkuji. A zahajuji diskusi. I pro ty z vás, kteří se chcete krátce vyjádřit, máte-li nějaké připomínky či otázky. Paní Benefaj, pan Benefaj, paní Triple, prosím, máte slovo. Pan Benefaj má slovo a potom paní Triple a potom ostatní, kteří se hlásili do diskuse. Yes, well, uh, it seems to me... Ukazuje se, že v této diskuze se ozývá kritika a e, zároveň se tady hovoří o e, významu potenciálu tohoto programu, protože upřímně řečeno je jasné, alespoň podle mého názoru, že Evropská komise se e, snaží klást politickou váhu tomuto návrhu. A musíme pracovat um, rychle, ale eh, je důležité zapojit do diskuzí eh, zainteresované strany, i když je to komplikované. Otázka zdrojů, ta je velmi důležitá. Potom záležitost ohledně toho, jakým způsobem eh, zachovat kompromis mezi tou eh, stranou eh, zaměstnaností a návrhem. Já doufám, že ten kompromis tam bude, protože je důležité mít tam existují ty právní limity a z právního hlediska není určitě jednoduché v návrhu rozlišit, jakým způsobem využít ty různé možnosti, tedy dobrovolnictví a šance pro zaměstnanost. A potom, pokud je o finance, tak eh, my jsme se snažili ovlivnit rovnováhu, eh, pokud je o distribuci zdrojů mezi jednotlivými oblastmi návrhu, je také jasné, že zde musíme zdůraznit eh, evropskou přidanou hodnotu Eh, protože to je poněkud ještě sporné. Podle mého názoru, a ještě řeknu dvě věci stručně, jsou tady eh, dvě věci, eh, kromě toho, co jsem zdůraznil. Za prvé musíme pracovat na evropské dimenzi projektů, protože v některých eh, případech to není úplně dobře pochopeno i v rámci diskuze mezi námi, eh, protože aby se tady, tady se eh, nahrazují národní finance za dobrovolnictví, ale které nemá přizraniční povahu. V tom musíme hovořit jasně, musíme se podívat, jakým způsobem můžeme Eh, rozšířit eh, působnost, pokud jde o země hned od začátku, o tom to už se hovořilo. A potom další věc, skutečné vyhlídky, eh, abychom využili tyto možnosti s cílem mít jedno místo, kde mladí lidé mohou využít těchto příležitostí, které plynou z Evropské unie. Pokud budeme mít tady tuto novou iniciativu, tak také, aby se tím vyřešila ta eh, jedna důležitá obava. Mladí lidé se ptají, kde mohu nalézt všechny informace na jednom místě, pokud jde o výměny, pokud jde o dobrovolnictví, pokud jde o pracovní příležitosti. Eh, musíme se snažit o to mít jedno o to mít jedno okénko, to by byla ta přidaná hodnota. E, to by bylo e, cílem úsilí tohoto návrhu. A o tom to hovořily zainteresované strany. Prosím, paní Triple. Děkuji. Já se omlouvám za svůj e, chraplavý hlas a ještě se to zhoršuje. Já bych chtěla říci, že bychom eh, neměli mít eh, špatně placenou práci pro nikoho a už vůbec ne pro mladé lidi, to bych chtěla zdůraznit. Mladí lidé by eh, měli mít právo na důstojnou mzdu. A to je cílem, ať už máme jakýkoliv název pro sbor Solidarity, neměli bychom jít proti tomuto politickému cíli. Musíme Eh, hovořit velmi jasně v tom smyslu, že se to nesmí zneužít v tomto návrhu. Já jsem ale pořád ještě přesvědčena, že musíme mít dostatečné eh, definice, aby nedošlo k nějaké záměně. Budeme na tom pracovat. Teď jsem zvědavá, jestli nalezneme tyto definice, anebo jestli eh, budu mít ten svůj předchozí návrh, jestli se ho budu držet, protože té změně nedospějeme. A potom otázka eh, školení na internetu. To je eh, stejná otázka, pokud jde o kosmopolitní mládež. To je eh, v tom smyslu, že mladí používají internet, ale když se podíváme na znevýchodněné mladé lidi, oni potřebují podporu i v jiných oblastech, třeba ve školách. I když máme iPady a veškeré technické vybavení, tak vztah mezi eh, žákem a eh, učitelem to je prostě analogické. Potřebujeme mm, vztah mezi lidmi, lidský vztah, nejenom vztah mezi nástroji. Nestačí digitální nástroje či platformy. Proto eh, tady ten eh, lidský faktor v tomto vztahu je velmi důležitý. A potom, jestli to bude mít pozitivní dopad na pracovní trh, nevím. Já vím, že někteří doufají, že to bude mít pozitivní dopad na pracovní trh, eh, především v jeho evropských zemích, kde je tak vysoká míra nezaměstnanosti mezi mladými, ale já osobně si myslím, že je mnohem lepší oddělit dobrovolníky a programy na hledání práce pro mladé lidi. Já určitě jsem proto, aby se podpořily eh, programy pro zaměstnanost, ale míchat to, to si nemyslím, že bylo dobré. Pokud jde o znevýhodněné mladé lidi, tak eh, eh, znevýhodnění, lidé se znevýhodněním by neměli být eh, posíláni do oblastí katastrof, eh, třeba když se jedná o zemětřesení, prosím, buďme opatrní. A kdy se začne? Eh, v 18 letech nebo dříve? Já si myslím, že by měli být dospělí, protože pokud je vám 16 nebo 17 a cestujete mimo Evropskou unii, tak to jsme dělali v Německu s lidmi a ti žáci nemohli podepsat smlouvy a museli s nimi eh, jít rodiče. Takže pozor na to. A potom pokud jde o European Youth Forum, eh, to, co tady bylo řečeno, definovat, co je dobrovolnictví. Toho bychom měli dosáhnout. Politicky jedná se o kvalitní dobrovolnictví. High quality volunteering. Není to zaměstnanost, je to solidarita. Cílem je dosáhnout větší solidarity v Evropské unii a na to se musíme soustředit. Thank you, Madam Šojderová. Děkuji, paní Šojdrová. Děkuji. Eh, já bych se chtěla vrátit eh, k tomu, co tady eh, opakovaně zaznívá, a to je ta otázka získávání pracovních zkušeností, praxe, větší uplatnění, zaměstnatelnost a druhá část je to dobrovolnictví. No, jestliže tento dokument je společný pro výbor EMPL a KULT, Eh, tak je jasné, že, ten, že směřujeme k tomu, že ten program má mít obě dvě ty části. A v tom případě skutečně mm, musíme mm, velmi dobře zvážit, jestli to má být součást Erasmu+, protože já si velmi vážím Pavla Trantiny, ale já si prostě myslím, že pokud tam bude silná část těch stáží a mm, těch pracovních zkušeností, Eh, tak jak je teď navržena tak to není typický program eh, pro program erasmus eh, to opravdu směřuje spíš do té oblasti zaměstnanosti a to, si, to se musíme rozhodnout jak, jak tedy s tím naložíme protože asi by bylo skutečně užitečnější si vyjasnit že Eh, Solidarity Initiative jde tím směrem, pokud jde tím směrem zaměstnanosti, eh, tak pak by měl být, pak by měl být samostatný, jako eh, samostatný rozpočet, samostatný program mimo program Erasmus+. To je můj názor. Thank you, Julie Ward. Děkuji, Um, well, first of all, th- thank you to Helga. Děkuji Helze a kolegům a kolegyním za veškerou odvedenou práci. Děkuji také všem výborným vystupujícím. Slyšeli jsme o dobrých odborníků, kteří skutečně se vyznají v tom, co přednášejí. A kteří myslí především na blahobyt našich mladých lidí. A o tom je potřeba zde hovořit. Tento sbor by se měl týkat solidarity. Já jsem britská europaslankyně a pracovala jsem v vládežnické oblasti předtím, než jsem se eh, dostala do Evropského parlamentu a také se dívám na tu britskou katastrofu týkající se Brexitu. A opravdu bych apelovala, aby tento program byl solidární s mladými lidmi, kteří brzy budou mimo EU. Z práce v Kosovu a v Bosně a Hercegovině a v Srbsku moc dobře vím, jak zoufali se ti to mladí lidé cítí, protože nejsou v EU a skutečně chtějí být v kontaktu se svými kolegy z Evropské unie a předpokládám, že mladí Britové budou chtít totéž. A budeme muset, a vy budete muset jim prokázat solidaritu. Oni budou potřebovat. Protože opravdu teď eh, je jim smutnost z toho, o co přijdou a navíc to ani nebyla jejich volba. Takže jsem toto chtěla velmi zdůraznit. Někteří z vás hovořili o odborech. To bylo zajímavé. Když do toho zapojíme odbory, tak to přece neznamená nutně pracovní program. Protože já třeba pracuji pro odbory, které působí v oblasti solidarity. CVU, což jsou poštovní odbory, opravdu dělají hodně v oblasti solidarity. Různé odborové svazy mají dobrovolnickou činnost, celoživotní vzdělávání, čili to není jenom otázka práce a pracovního práva, ale také solidarity. Pokud jste měli kontakty s odbory, tak si myslím, že se mnou budete souhlasit a zajímaly by mě vaše zkušenosti. Děkuji. A zdá se, že nikdo již se... A prosím, pardon, nevšimla jsem si. A já taky. Samozřejmě, ale tebe nepočítám. Credo... <clears throat> Takže prosím. Děkuji. Já si myslím, že pojítko mezi zaměstnaností, respektive pracovními místy a dobrovolnictvím, to je skutečně ta zásadní část této práce. A určitě to sebou přináší určité riziko. A je zde riziko, že dobrovolnictví nejen nahradí za pracovní místa, ale také vlastně ztratí na své hodnotě jakožto mm, bezplatný závazek, bezplatnou zaangažovanost eh, občanů, jakožto ta, ta, ta dobrovolnická mm, složka. A to je vlastně zásadní v t- u těchto návrhů. Nejde pouze o, těch, o to, jestli to bude 20%, 80% nebo 70%, 30%, jde o samotnou podstatu tohoto sboru nebo toho, ať už to nazýváme jakoliv, který je zde ve hře. Uh, já budu velmi upřímná. Víte, že nejsem velká diplomatka, že jsem velmi otevřený člověk. Je zde celá ta sociální otázka, otázka sociálního začlenění, otázka zaměstnatelnosti, otázka vzdělávání, školení. Kolegyně to řekla, podívejme se, zda můžeme ne, nezměnit vlastně to zastřešení a aniž bychom nevytvářeli určitý šedý trh, určitý víceméně nelegální trh. Jsou některá pracovní místa, která nemo, nesmějí být ohrožena dobrovolnictvím a připomínám například zkušenost ze zemí, kde dobrovolnictví již eh, se provádí a potom také připomínám ten dokument z roku 2011 a bílou knihu Evropské komise, statu dobrovolnictví a tak dále. Ale potom je zde ještě další věc dobrovolnictví je, mm, zůstává zkušeností, která vlastně e, musí být, e, existovat ve všech členských států, ale mm, členské, některé členské státy, pouze polovina členských států má legislativu týkající se dobrovolnictví. Takže to není pouze otázka evropských zdrojů. Pokud nepřinutíme nebo nevyveneme tlak na členské státy, aby umožnili svým mladým lidem, aby měli tyto možnosti, aby mohli využívat těchto možností v oblasti solidarity, tak se nám nepodaří vytvořit nic. A já řeknu možná trošku brutálně, že evropské zdroje jsou skromné samozřejmě, jak víme, a jak to bude tedy se zeměmi, které e, nedělají příliš mnoho, nevyužívají příliš mnoho z evropských zdrojů. Já nesouhlasím zcela s tím, že takto Evropa postoupí kupředu. Je potřeba, aby národní dimenze se odlišovala od toho, co se dělá na evropské úrovni. Když chceme hovořit o evropské přidané hodnotě, tak věci musí být přesně a jasné. Děkuji. Já, Děkuji a nyní uh Petra eh, Kamerevert. Já se nehlásím jako předsedkyně, ale jako pohá účastnice diskuze. Během eh, této eh, diskuze tak mě napadlo, že hodně expertů má starosti ohledně rozlišení té části dobrovolnictví a té části zaměstnanosti a mně není úplně jasné, jak toho dosáhneme, abychom to nějak eh, rozumně oddělili, tady tyto dvě oblasti, a tak, aby ta eh, část zaměstnanosti nevedla eh, k levným pracovním místům a aby ještě v nejhorším případě ta pracovní místa nebyla nahrazena. Mohli bychom se na to podívat takto. Eh, když se podíváme na návrh paní Triple, tady se hovoří, že solidaritu necháme solidaritou a bude se jednat pouze o dobrovolnou eh, službou. Mm, nějakým způsobem eh, to vymezíme, pokud jde o dobrovolnou službu a potom máme tu část zaměstnanosti, e, to dáme ven a máme tam tu záruku zaměstnanosti mladých, protože ta záruka zaměstnanosti mladých je ten nástroj, pokud jsem to doposud dobře pochopila, to je ten nástroj, e, se kterým e, můžeme bojovat proti nezaměstnanosti mladých, hlavně na jeho Evropě, především ještě za podpory Youth Guarantee. A co se týče vstupu do pracovního života, tedy z praktického hlediska, protože když se eh, podívám na ten mm, mm, eh, prostě ty, eh, ty nabídky pro ty, kteří třeba ještě nedokončili školu. Takže začnou jakoby ze spoda. Takže na jedné straně máme dobrovolnictví, ale zároveň řekneme, že chceme záruku zaměstnanosti mladých a iniciativu zaměstnanosti posílit tak, aby to opravdu fungovalo a aby i zde skutečně byly uskutečněny nabídky mladým a aby se toto mohlo tam takto ponechat. A to by byla možnost, abychom eh, nějakým způsobem vyřešili tuto situaci aby každý věděl, co kam spadá a aby se to také potom mohlo kontrolovat. Jestli se třeba e, nenahradila e, řádná práce dobrovolnictvím, protože toto všechno musíme kontrolovat, že opravdu se to e, nečiní ve 20 členských státech. A možná naši experti by k tomu něco mohli říci, jak vidí tady ten můj návrh. Mr. Trantina. Pan Trantina. Děkuji vám. Já si myslím, že to by mohlo být eh, jedním eh, z řešení. My jako Evropský hospodářský a sociální vábor říkáme, že můžeme posílit eh, dimenzi solidarity v těch stávajících programech. Protože když tady hovoříme o Erasmu+, tak už máme Erasmus Pro a to je pro učně takže nepotřebujeme odebírat eh, celou záležitost eh, eh, z dobrovolnické dimenze a že bychom přišli o tu druhou dimenzi. A když jsem se ptal zaměstnanců a ptal jsem se jich, mm, kde je to pozitivum pro ty zaměstnance, pro ty zaměstnavatele, pardon, eh, protože eh, zaměstnavatele samozřejmě do toho musí dát eh, více peněz. A já jsem sám byl překvapen, že samotní sociální partneři mě žádali, abychom z toho vyndali celou tu část zaměstnanosti, protože nehledě na praktickou záležitost věci, tak je důležité opravdu odlišit tuto otázku solidarity a zaměstnanosti. Shall we give the floor also to Mr. A nyní bych chtěla dát slovo panu uh, eh, Mosko Choritimu, který je generálním tajemníkem pro Intersos. Uh, děkuji vám mnohokrát. Já už nemám moc co dodat k tomu, co řekli uh, my předřečnici musíme jasně eh, odlišit tady tyto dvě oblasti. Především, eh, když já jsem z humanitární organizace, tak já tady vidím eh, potřebu duchu solidarity a duchu dobrovolnictví. A na druhé straně je ta profesion, profesionální stránka věci. Neměli bychom v této fázi míchat zaměstnanost a dobrovolnictví. A také souhlasím s tím, co bylo řečeno Eh, protože pokud se jedná o reakci na katastrofy, tak tam nebudeme posílat eh, dobrovolníky, nepošleme přeci nikdy dobrovolníky do Somálska. Eh, a proto je potřeba to tady jasně rozlišit. A nyní bych chtěl stručně Eh, přispět k tomu, že bychom měli jasně odlišit ty zaměstnavatele a solidaritu. Musíme se podívat na tu eh, kvalitu dobrovolnictví a jak se to definuje. Je to velmi úzce definováno. Dobrovolnictví, eh, jak se to definovalo v roce 2011, tak to, co je v tom dokumentu, pořád platí a tam se hovoří o formální a neformální úrovni a to se musí velmi jasně stanovit v iniciativě a tím pádem budeme moci lépe eh, rozlišit tyto dvě oblasti. Co se týče eh, kvalitního dobrovolnictví, eh, Prostě to není věc nahodila, musí se to dobře naplánovat, musí být k tomu zdroje, protože je to věc, která mm, investujete do toho čas, ale stojí to peníze. Děkuji vám. A nyní. Ana? kind of, <laughs> oh, sorry. uh, add, no, I think... Ano, já si myslím, že je zcela klíčové, a že tady eh, je opravdu velmi nebezpečné, pokud tady neexistuje jasnost Eh, v oblasti toho, že by se kvalitní pracovní místa nahradily eh, dobrovolníky. Toto se musí jasně eh, stanovit, jaká měřítka máme pro kvalitu, co to znamená kvalitní nabídka, ale také co se týče toho posledního bodu, že dobrovolnictví není zdarma, ale že se musí eh, investovat zdroje tak, aby to eh, vedlo k úspěchu, ale musí se také eh, zapojit zúčastněné strany, pokud jde o správu, pokud jde o monitoring, protože pokud to mládežnické organizace nebudou zapojeny, tak to nepůjde. A ty organizace, které se tím zabývají a nedostaneme tedy těm příslibům. Děkuji. Možná to není uh, na mě, abych eh, hovořil o tomto programu, ale mohu říci tři takové hlavní myšlenky. Eh, za prvé, když se podíváme na ten první moment v oblasti solidarity, tak tento projev byl po Brexitu a bylo velmi důležité předat ten signál, že soudržnost a solidarita jsou středobodem našeho zájmu. A proto je velmi důležité, aby zde byla ta otázka solidarity, aby se to nesmíchalo s jinými záležitostmi, protože eh, jinak by se eh, vlastně rozptýlila ta hlavní myšlenka. Potom otázka. My tady diskutujeme o pracovním trhu a jaký dopad to může mít na pracovní trh, tady tento program. Já se ptám, není tento program příliš malý, aby měl nějaký vliv, třeba Erasmus+. Můžeme hovořit o dopadu Erasmu na pracovní trh, ale já si myslím, že to je příliš malý dopad, aby to uh, prostě mělo nějaký značný uh, dopad. Je to spíše, um, a navíc ta část zaměstnanosti je symbolická v tomto programu. A myslím, že je eh, eh, velmi zřejmé, že eh, mladí lidé se naučí mnohému v rámci dobrovolnictví. Já plně souhlasím s tím, co řekl Piotr, že když budeme mít kvalitní dobrovolnictví, tak to bude velmi pozitivní pro to, co se mladí lidé naučí. Je potřeba tam dát zdroje, aby eh, tady to získání dovedností a to, co se ten mladý člověk eh, naučí, tak aby eh, to potom zvýšilo jejich zaměstnatelnost na trhu. Protože je důležité, aby tento program přispěl k zaměstnanosti. Je to spíše to neoficiální vzdělání, co dostanou, ale je, využijí to potom na tu zaměstnatelnost. Poslední připomínku k tomu. Samozřejmě, že přesně nevíme, jak pan Juncker, který předložil tento návrh, si to vymyslel, nebo jak si to představoval, ale minimálně naším cílem je naplnit ty kvality, které jste právě zmiňovali. Ty jsou určitě důležité. Zároveň ale chceme vytvořit něco, co se bude mírně lišit od eh, těch nástrojů, které již máme v tuto chvíli k dispozici. Jejíž prostřednictví můžeme uvést mladé lidi na trh práce. A tímto předám slovo zpátky předsedající výboru pro kulturu. Děkuji. Ještě Helga Triple se chce stručně vyjádřit. Um, I already... Děkuji. Když jsme dnes zahájili rozpravu odpoledne, tak jsem říkala, že bych chtěla, abychom intenzivněji bojovali proti nezaměstnanosti mladých v Evropě, ale že to nemůžeme směšovat s Evropským sborem Solidarity. A jsem ráda, že Piotr to zmínil. Musíme v tomto smyslu vyslat jasný signál. Ano, soustředíme se na nezaměstnanost mladých, ale ne v rámci tohoto programu. To by nebylo smysluplné. Chceme více solidarity i vzhledem k situaci po vystoupení Spojeného království z EU. Na druhou stranu máme v některých členských státech 20, 30, 40 nezaměstnanost mladých a s tím je také potřeba něco dělat. Takže náš výbor by měl vyslat signál, že tady nejdeme proti politickým cílům rady a komise, ale jenom říkáme, že chceme mít jasno v tom, co který program dělá. A chceme, aby se to nesměšovalo. A když jste zmínili Junkra, ano, máte pravdu v tom smyslu, že vždy si musíme jaksi vyložit to, co měl na mysli předseda komise. Příští týden se s ním sejdu obecně, eh, osobně a zeptám se ho co měl tedy za lubem, když připravoval tento návrh. Zatím, když jsem se o tom bavila s komisí, tak komise říkala, ano, my jsme museli implementovat dobré myšlenky svého předsedy a udělali jsme to takto a takto. Takže pokud nebude jasné, co měl na mysli on, tak alespoň musí být jasné, co máme na mysli my. Ano, děkuji. Je to na, náš úkol, abychom toto interpretovali a abychom potom také vyjasnili a předložili tak jasný návrh, aby všichni věděli, o co tedy v tom nařízení nakonec půjde. Ještě se obracím na komise, zda chce něco doplnit. Ano, prosím. Děkuji vám za eh, slovo a že se mohu eh, vyjádřit. Eh, je to doplněk toho, co řekl pan komisář Navračič, když hovořil o zdrojích, když hovořil o otázce zaměstnanosti, ale já bych chtěla eh, eh, připomenout hlavní cíl této iniciativy a to, aby jsme se soustředili na solidaritu v Evropě a mít pozitivní program pro mladé lidi. To je klíčové. A protože Eh, my jsme postupovali v souladu s usnesením eh, Evropského parlamentu, kde se žádalo o jedno kontaktní místo pro tyto iniciativy, tak ten návrh jde v tomto duchu a proto jsme se snažili eh, uskutečnit mm, solidní iniciativy, které by nabízely možnost to mladým lidem, proto jsme navrhli nové formáty a to je proto, proč jsme přišli úplně s tou novou dimenzí zaměstnanosti pro mladé. A eh, chtěla bych nyní eh, pohovořit o několika věcech s cílem vyjasnit některé otázky, tedy ta, eh, jak by to mělo být s tou kvalitní prací. My zde hovoříme o té fázi provádění v té prováděcí fázi budeme muset definovat mnoho záležitostí, ale potřebujeme opravdu velmi dobrý rámec v rámci nařízení. Ale tato prováděcí fáze nám umožní prodiskutovat mnohé, nejenom ty orgány, které to budou provádět, ale instituce a předmětné zúčastněné strany. A nyní bychom měli hovořit, jak eh, stanovit školení, či eh, na místě, či přes internet, jak můžeme dobře eh, Eh, zařídit eh, kvalitní eh, práci. To je velmi důležité, ale ne všechno musí být už nyní zakotveno v návrhu. My navazujeme na 20 letech práce Evropské dobrovolné služby. Máme s tím dobré zkušenosti a jako partneři národních agentur my denně uh, jsme v kontaktu s národními agenturami a my důvěřujeme vám v těchto oblastech, protože máte zkušenosti 20 let a nyní se objevují nové výzvy, objevují se nové dimenze a já jsem přesvědčena, že můžeme opět se na vás spolehnout. Myslím si, že by bylo dobré si vyjasnit otázku podpory. Eh, nevím, jestli tady nedošlo k nějakému nedorozumění, ale co se týče Eh, těch hostujících eh, organizací, které poskytují podporu. My neříkáme, že by se měly eh, vyjmout ty koordinující organizace či vysílající. My to chceme zlepšit. Chceme, aby ty hostující organizace tam byly a organizace, které poskytují podporu. To nemůže být pouze na internetu. Potřebujeme také školení tváří v tvář, před odjezdem školení a také potom podporu po umístění. To je také novinka na rozdíl od Evropské dobrovolné služby. A co se týče umístění eh, v zemi, tak eh, tady to vyvolalo diskuzi o evropské přidané hodnotě. My jsme úplně na vaší straně. Neměli bychom nahradit národní iniciativy, to není eh, v zájmu nikoho. Tyto peníze mají být na doplnění stávajících aktivit a naším cílem je zajistit a opět se o tom bude eh, diskutovat v rámci té prováděcí fáze. O kvalitní práci potřebujeme mít eh, evropskou dimenzi eh, v těchto aktivitách. Slyším, Ano, děkuji. Asi chápete, že když v parlamentu slyšíme slovo prováděcí akt, tak jsme trošku nervózní protože to vždycky implicitně znamená, že komise udělá něco a my jsme vlastně na konci z toho vyloučeni, takže náš cíl by měl být, aby ten návrh byl natolik konkrétní, abychom ho připravili tak konkrétní a tak realizovatelný, aby vlastně i tedy co se týká vlastní implementace, tak aby tam zůstával relativně manévrovací prostor to je tak trošku náš cíl a naše snaha, protože jinak vlastně bychom z toho byli trošku eh, vyloučeni a potom už bychom nehráli tu řídící roli a mm, nebyl, nemohli bychom zasáhnout eh, v rámci našeho usnesení a trošičku mm, by to vlastně, mm, bychom se už, to jsme viděli vlastně na implementaci Erasmus, Erasmu+, plus, že vlastně se tam odehrálo spousta věcí, které jsme ani nechtěli, co v podstatě nebyla naše vůle ani vůle rady, ale prostě odehrálo se to tak. Takže proto říkám, že jsme trošku nervózní, když slyšíme prováděcí akty a musíme postupovat opatrně. Ale ještě jednou všem vám srdečně děkuji. Myslím si, že to byly dvě a půl hodiny velmi užitečné, informativní a zajímavé i díky vám, expertům. Nicmé, dostali jsme mnoho zajímavých a důležitých informací, které potom zohledníme a využijeme v naší další práci, některé posílíme, musíme také o tom ještě pouvažovat, takže za to vám velmi děkujeme. Já nyní bych propustila členy výboru pro zaměstnanost, ještě dva tady vidím a výbor pro kulturu zasedá dále. Ještě eh, formálně se budeme zabývat návrhem zprávy, ale samozřejmě jste srdečně zváni, abyste zůstali s námi, pokud byste chtěli. Jinak vám děkujeme srdečně, děkuji našim expertům a jak říkám, zůstaneme dále ve spojení pro ten další proces a pokud máte ještě nějaké další chytré, inteligentní myšlenky, tak je rádi přijmeme a jak u nás, myslím, že stínoví zpravodajové, jak u nás, tak ve výboru pro zaměstnanost jsou vždy otevření a budou vděční za konstruktivní spolupráci. Tak ještě jednou děkuji, že jste dnes mezi nás přišli. Five minutes.